Dear colleagues, I think we will... Vážení kolegové, tak myslím, že pomalu začneme. Určitě se brzy připojí další poslanci. Samozřejmě je eh, tu navštěvní den, ale my jsme velice rádi, že se můžeme dnes odpoledne věnovat výměně názorů s komisí DG Digit, eh, paní Gertrud Ingolstadt, generální ředitelka DG Digit eh, a budeme hovořit o digitální transformaci evropské státní zprávy v členských zemích. Domnívám se, že toto téma je velice aktuální v těchto dnech. Paní Ingolstadt, já vám dám slovo a potom bude následovat nepochybně živá diskuze. Prosím, máte slovo. Děkuji paní Desoter, poslankyně, poslanci, děkuji za přijetí. Je mi potěšením věnovat se konstruktivní a komplexní výměně názorů s vaším výborem. Digitální transformace naší ekonomiky a společnosti postupuje nebývalým tempem. V minulém mandátu již bylo mnoho ukonáno a teď musíme na tom budovat a snažit se více. Evropa se snaží využít příležitosti digitálního věku, ale v rámci bezpečných a etických mezí. Svět se mění bezprecedentní rychlostí prostřednictvím digitálních technologií, jako třeba umělá inteligence, dochází k dalek většímu rozšiřování sítí, cloudu a dalších technologických eh, novinek a Evropská unie eh, se eh, věnuje eh, právě regulaci této otázky a je nejvyšší čas urychlit digitalizaci státní zprávy na všech úrovních. Pokud chceme zajistit, že bude Evropa připravená na digitální věk. Jsme přesvědčeni, že musíme Eh, chránit a rozvíjet strategii jednotného digitálního trhu a to vyžaduje také plně digitalizovanou státní zprávu, která umožní eh, Evropě být připravená na digitální technologie. Technologický pokrok dává prostředky, eh, co nejlépe mít, být přístupný občanům a to se týká i těm nejzranitelněj, i těch nejzranitelnějších a nejvyloučenějších. Digitální státní zpráva dokáže státní zprávu změnit tak, aby mohla poskytovat své služby eh, s trvalým, bezpečným a přístupným způsobem. Je to příležitost tradiční státní zprávu změnit můžeme zajistit, aby státní zpráva byla ekonomicky efektivní, aby usnadňovala a zlepšovala e, vnitřní trh i přeshraničně a aby občané měli k těmto službám přístup. Takto se čtyři svobody stávají skutečností a Evropa e, získává silnější pozici ve světě můžeme budovat eh, státní zprávu, která má blíže k občanům díky interoperabilitě eh, takových služeb. A to je také eh, potrženo v rámci koheze. Také můžeme zajistit, že státní zpráva bude transparentnější a zodpovědnější ve svém působení a to umožní dialog mezi eh, institucemi a občany a jednotlivými subjekty, aby se bojovalo proti dezinformacím a aby politická diskuze byla inkluzivní. Eh, v této perspektivě eh, náš komisař Johannes Hahn získal mandát, aby zajistil digitalizaci evropské státní zprávy, počínají Evropskou komisí. Komise bude realizovat vlastní digitální transformaci, což je jedinečná příležitost digitalizaci využít a vytvořit nová inovativní řešení, efektivnější, transparentnější a bezpečnější. Soustředíme se na akce, které transformaci urychlí, aby komise se stala digitální organizací připravenou na digitální éru. Digitální strategie přejatá před rokem a půl a synergie e, vytvořili cestovní mapu, která vytvoří do roku 2022 digitální e, prostředí interoperabilní, bezpečné e, a přirozeně otevřené přeshraniční Hmm, a, eh, a kromě toho chceme rozšířit tuto agendu o reformu státní zprávy v Evropě. Většina systémů v Evropské komisi propojuje naše, naši instituci s členskými zeměmi při výměně eh, dat a služeb v různých oblastech. Například interoperabilita je prioritou odvětví, jako je doprava, ochrana hranic, bezpečnost, spravedlnost a zdraví. Eh, harmonizace digitálních infrastruktur a norem přijímání eh, blokových řešení a modelů interoperability jsou nezbytné pro přeshraniční digitální služby. Proto je důležité, aby tyto priority odrážel víc, příští víceletý finanční rámec, aby eh, byly společné specifikace a normy zaváděny v rámci evropského rámce interoperability. Naše vize je urychlit a zlepšit digitalizaci státní zprávy napříč Unii, a to platí pro komisi, pro evropské instituce a pro evropskou státní zprávu na všech úrovních. Naše hlavní priorita je zjednodušit složité procesy, se kterými se musí občané setkávat v denní styku, ať už se jedná o přeshraniční daňová přizrání, elektronické občanské průkazy, registrace v různých členských zemích, žádání o sociální dávky a podobně. To, by, to musí fungovat přeshraničně pro osoby, které pracují v zahraničí. Dobře fungující digitální státní zpráva také omezí byrokracii pro podniky a zvýší jejich konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Vytvořili jsme solidní know-how v uplynulých letech. Evropská komise působila na více frontách, podpořili jsme státní zprávu napříč Evropou v jejich transformaci a máme k tomu různé nástroje. Například Connecting Europe Facility, dále program ISA a eh, eh, finanční podpora Kromě toho poskytujeme poradenství a koordinaci a podporujeme osvědčenou praxi prostřednictvím EU eh, e Government Action plánu a, eh, a rámce interoperability. Pojďme se podívat, jaký bude další krok a to bychom chtěli právě spolu s vámi členy parlamentu. Evropská státní zpráva musí přijmout nové kroky v směrem k digitální státní zprávě, aby data byla sdílena a e, bezpečným e, způsobem. To je klíčové pro zavedení nástrojů umělé inteligence a e, dostupnosti dat napříč oblastmi a napříč přes hranice. Je to kriticky důležité pro podniky v celé Evropě a pro digitální jednotný trh. E, při fun- ve fungujícím e, trhu musí státní zpráva sledovat tyto jednotlivé oblasti a to znamená různé procesy s digitálními řešeními pro státní zprávu na všech úrovních. Stejné výzvy existují v každém místě eh, v EU, eh, na úrovni komise v členských zemích. Mnoho úsilí a prostředků se věnuje na řešení těchto výzev ale e, určitá nedostatečná koordinace vede k duplicitě, fragmentaci, drahé a pomalé řešení a někdy vytváření nových bariér a přitom ta výzva je všude stejná. Poslatná jsou společná řešení, společné normy, e, omezování e, zbytečných nákladů a urychlování procesu. Přestože celkově e-government a interoperabilita míří správným směrem, transformace a digitalizace státní zprávy vyžaduje urychlení úsilí, zvláště co se týče budování digitálních kapacit, digitální nástroje pro efektivní implementaci evropských politik a legislativy a zlepšení spolupráce státní zprávy a soudnictví. Evropská komise chce spolupracovat s členskými státy na modernizaci státní zprávy v Unii, využívání technologií pro to, aby se státní zpráva přiblížila občanům a podnikům a aby se zjednodušil modus operandi státní zprávy. Eh, jsou tu čtyři klíčové oblasti. Je to přeshraniční interoperabilita, služby zaměřené na uživatele, zjednodušené administrativní procesy a otevřená data. Se eh, všech těchto důvodů nyní otevíráme cestu spolupráce a domníváme se, že role Evropského parlamentu je v tomto klíčová. A proto bych na závěr také chtěla říci, že s vámi chceme spolupracovat, naslouchat vašim návrhům, poučit se z vašich zkušeností, z vašich volebních obvodů, abychom mohli společně spolupracovat na tom, abychom toto realizovali. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mrs. Děkuji, paní eh, Fingerstein, za vaši prezentaci. Já mám paní Šaldemose se hlásí na začátek naší diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to velice eh, zajímavá, napínavá prezentace. Já také souhlasím s těmi cíly, o kterých jste hovořila, právě abychom mohli spolu komunikovat elektronicky, digitálním způsobem tak aby to tedy pomohlo lépe přeshraničně spolupracovat státním orgánům a institucím. To platí v celé EU a v jednotlivých členských státech. Takže cíle ano, s těmi souhlasím, ale jsem také trošku skeptická, když se díváme na to, jak by to mělo fungovat v praxi. Víme, že jsou velké rozdíly to, to znamená, jak členské státy řeší tedy digitalizaci své státní zprávy. Jsou ještě velké rozdíly a já bych chtěla od vás slyšet něco konkrétnějšího. Jak si představujete tu interoperabilitu? Jak by měla fungovat? Měly by tedy členské státy skutečně mě, mít stejné systémy nebo systémy stejných dat? Jak tedy konkrétně bychom mohli zabránit tomu, aby to, co děláme, nebylo příliš byrokratické. Vy také říkáte, a s tím souhlasím, ale ono to není tak jednoduché. Například, když jsme v nějaké jiné zemi a chceme využívat veřejných služeb, jak to tedy můžeme zajistit? Například v každé zemi by mělo, by mělo být tedy možné mít formuláře ve všech jazycích EU k dispozici já tedy souhlasím s tou vaší vizí, s těmi cíly, ale ráda bych tedy věděla, jak to vypadá v praxi, jak to chcete řešit v praxi, protože, jak říkám, ještě existují poměrně velké rozdíly v tom, jak se tedy členské státy vyrovnávají s digitalizací státní zprávy. Děkuji. Pokud souhlasíte, tak já bych schromáždila více otázek. Teď je paní Gebhardt. Äh, ano, děkuji. Moje otázka se obírá ve stejném směru. Eh, také bych chtěla poděkovat eh, za eh, vaši prezentaci. Ono to všechno zní úplně skvěle, ale mám zatím velký otazník za realizací, protože máme také zkušenost se starými systémy, které Mm, už jsme rozpracovali IMA, eh, IMA a ostatní věci. A eh, tady jsme tu správní spolupráci chtěli zjednodušit eh, a také elektronické formuláře, které mají být automaticky překládány a tak dále. A mám dojem, že systémy sice tady jsou, ale nejsou tak správně využívány ve členských státech. Jak teď máme členské státy, hlavně úředníky v členských státech, přimět k tomu, aby tyto systémy eh, i využívali a aby to bylo ve prospěch spotřebitelů, spotřebitelek, občanů mm, využíváno, protože to je jedna ze, z velkých otázek, které před námi stojí. Mně se to zdálo být skvělé, když jsem před pár lety mohla eh, elektronicky Mm, v Paříži si vytáhnout svůj, eh, své rodný list. Nemusela jsem jezdit do Paříže, abych eh, to obdržela a také mi to bylo pak zasláno. Ale zvažuji si, eh, když udělám v Německu to samé, tak to by pravděpodobně vyústilo v katastrofu, protože to bych musela vždy jít vždycky do úřadu, abych tento dokument dostala. Takže jak bychom se mohli postarat o to, nebo pomocí jakých nástrojů eh, se chcete postarat o to, aby to skutečně bylo proveditelné. Protože Problém spočívá v tom, že i v členských státech se s tím setkáváme. Eh, ono eh, se to pořád pojmenovává pod strašným názvem subsidiarita. A vždy na toto vždycky narazíme a pak se řekne, no, e, to ale prosím v Evropě k tomu nemáte co říkat, to je naše věc, e, naše administrativa bude vypadat a bude spravována takhle a ne jinak. A e, my se učíme ta data takhle a ne jinak a to si můžete říkat, co chcete, ale na konci to už pak není interoperabilní. Jak se chcete postarat o to, aby členské státy tady do toho šly také? Tak to je, myslím, ten největší problém. Thank you. Děkuji, paní Leitau. Muito, muito obrigada, senhora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, paní ředitelko, za tento velmi ambiciozní projekt, který jste nám zde prezentovala. Já bych eh, ráda řekla pár slov a podělila se s vámi o mou zkušenost. Já vím, paní ředitelko, že to dobře víte, ale chtěla bych vám říci, že já jsem iž už prošla procesem transformace, který jsem musela řídit a byla to, bylo to jenom pro jeden stát, úřad státní zprávy. Ale na začátku ty problémy byly stejné, to znamená, jak zajistit interoperabilitu systému bez toho, abychom promíchali, abychom propojovali údaje, daňové údaje, údaje o sociálním zabezpečení, zabezpečení, údaje z oblasti zdravotnictví abychom tedy mohli vlastně například vystavit eh, eh, občanský průkaz, průkaz totožnosti. V Portugalsku například máme průkaz totožnosti, eh, který je založen na určité platformě pro interoperabilitu, tak, nebo interoperability. Takže jsem se s vámi chtěla podělit o svou zkušenost. Nejlepší způsob, jak získat důvěru v tomto konkrétním případě ze strany 27 členských států, je začít třeba jedním nebo dvěma konkrétními případy, tam, kde kde je to možné. Dva orgány státní zprávy, které se dotýkají hodně lidí, ale kde by bylo možné, aby tyto dva systémy byly interoperabilní a aby byly interoperabilní, tak nemusí být úplně stejné, nemusí být vytvořeny eh, jejich architektura stejným způsobem. Ale je tedy potřeba začít tam, kde je to možné, tam, kde systémy různých členských států, tedy v dostatečném počtu členských států, by byly skutečně interoperabilní, tam, kde to bude proveditelné a tak, aby také výsledek byl viditelný pro hodně občanů kteří by tedy takto mohli si osvojit tyto nové systémy, začít je využívat. Protože pokud začneme nějakým obrovským projektem reformy státní zprávy v 27 členských státech, tak pak se z toho nevymotáme. Bude to možná hezké na papíře, bude to krásný projekt na reformu, ale v terénu se vlastně nezmění nic. Takže můj do, moje doporučení, které vychází z mé osobní zkušenosti, a určitě nejsem jediná, co, se, co tohle říkám, že a pravděpodobně je potřeba eh, přistupovat k věcem trošku ze spodu nahoru, abychom začali opravdu v terénu. Hovořili se zástupci státní zprávy, kteří dobře vědí, jak tedy, jaké je to interní fungování a které jsou propojené například Eh, prostřednictvím nebo pro, slouží pro přidělování například sociálních eh, dávek, protože to je něco, co je viditelné, hmatatelné pro občany. A tak to bychom mohli dokázat, že je to je, úkol, který je skutečně v našem dosahu. A se znalostmi, které jsem tedy získala, vám mohu zaručit, že jsem opravdu hluboce přesvědčena o tom, že je to úkol, který je v našich možnostech ale také, a je to velice důležitý úkol, protože zde máme jednotný trh, ale když chceme jet z jednoho místa eh, do druhé, a mohla bych vám popovídat spoustu příběhů z mého života v Bruselu, což jsou opravdu otřesné případy. Opravdu. A když si říkám, jsem vůbec v Evropě, proč eh, prostě nemůžeme mít jednu například záruku na můj vysavač například, když využiju svůj portugalský občanský průkaz a nemůžu mít zase třeba belgi- telefonní číslo, když nemám belgický telefon, nemohu mít záruku na domácí elektrospotřebiče, když nemám belgický občanský průkaz a tak dále. A toto jsou věci, které bychom mohli odbourat a které by umožnily, aby naše Evropská unie byla konsistentnější. Takže paní generální ředitelko, já vám opravdu blahopřeji k těm vaším ambicím, ale doporučuji, abychom začali dvěma nebo třemi konkrétními případy, kde digitální sféra bude bude moci opravdu změnit životy občanů. Nejde o to, abychom udělali by elektronickou byrokracii, protože ta by byla možná ještě horší než prostě ta osobní eh, byrokracie, čili vyberme si dvě, tři země, severské nebo jižní například, více či méně pokročilé a udělejme jednu, zkuše, jednu tedy realizaci, než přejdeme k další etapě. Když tedy potom budete prezentovat konkrétní případ, konkrétní úspěch, tak bude jisté, že bude daleko menší obava, daleko menší zdráhavost i zde v Evropském parlamentu, i ze strany členských států. A i přes naši zdráhavost vám mohu říci, že se domníváme, že je to dobrý nápad, aby orgány veřejné zprávy využívaly elektroniku, digitalizaci, umělou inteligenci, aby poskytovali občanům co nejlepší služby, abychom předcházeli problémům, například dlouhodobé nezaměstnanosti, cukrovky, cukr, při léčbě cukrovky. Toto jsou příklady, které jsme například využili v Portugalsku, kde jsme využili umělou inteligenci pro anticipaci problémů a také proto, abychom našli problé- eh, řešení, než ten problém se stane skutečným problémem v každodenním životě občanů. Takže ještě jednou děkuji a doufám, že získáte dostatečnou podporu pro realizaci této mise. Děkuji. Nyní se tedy odám paní ředitelce slovo na odpověď a potom se posuneme k dalšímu kolečku. Děkuji za vaši vášnivové zapojení do diskuse a za vaše otázky. Já bych se tedy podívala na to, co bylo uděláno dosud. Takže vytvořili jsme pokyny, rámec, nástroje, na určitém konkrét. Máme tedy určitý základ, na kterém můžeme pracovat. A teď se podíváme na to, jak je možné to urychlit, jak udělat ten další krok, jak konkrétně vytěžit eh, z této situace, jak tedy a, eh, eh, zajistit, aby se to skutečně stalo realitou, aby se překonaly rozdíly mezi jednotlivými členskými státy nebo alespoň aby se jim zjednodušila cesta. Takže pracujeme na různých úrovních, hodně pracujeme s, s tou CIO eh, vládní sítí a na za, což jsme říkali hned na začátku, pokud pouze na těchto schůzích bychom si mohli vlastně už vlastně eh, vyměňovat eh, průkazy totožnosti pro spolupráci, to už by byl dobrý základ spolupráce, abychom se tedy podívali na to, co je možno sdílet mezi jednotlivými členskými státy a aby to eh, fungovalo opravdu v realitě. To je důležité. Máme tam experty z jednotlivých členských států, kteří spolupracují na to, jak zaplnit ty mezery, jaká řešení musíme rozvíjet, abychom ty mezery skutečně mohli zaplnit a musíme udělat ještě víc na lokální a regionální úrovni, protože tam se děje právě hodně věcí. Jsou města v Evropě, která jsou velmi aktivní a my velmi je podporujeme v tom, takže máme týmy kde, které se snaží pomáhat lidem a těm týmům, aby eh, realizovali ta řešení v oblasti interoperability v rámci Connecting Europe Facility, kom Evropské komise a v jednotlivých členských státech, protože už máme nástroje, tak abychom je mohli sdílet. A vyžaduje to samozřejmě lepší eh, informovanost, protože potřebujeme vědět, co lidé potřebují, potřebujeme zvyšovat povědomí. A abych se vrátila k, té, k tomu zrychlení, jak tedy udělat ten krok ku předu. Eh, když jsem se, jsme se kontaktovali s lidmi z členských států, tak víme, že teď musíme jaksi všechno propojit, všechno dát dohromady. Máme hodně řešení, hodně building blocks, Eh, hodně eh, různých eh, programů, které už se rozvíjejí, takže teď potřebujeme vlastně takový ten společný terén pro všechny, tak abychom měli jasnou eh, dat, aby tedy členské státy mohly stavět na tom, co už existuje, jak ty členské státy, ve kterých už tedy to pokročilo, ta digitalizace, i v těch státech, které ještě jsou trošku pozadu, aby se poučili z toho, co již existuje, co mohou využít. To by byl ten logický další krok, takže použít ten, tu, tu skříňku s nástroji, a jak si eh, zajistit tu interoperabilitu. Takže toto bychom chtěli urychlit v tom následujícím kolečku činností a potom další věc je ta jednotná digitální eh, brána, takové ty minimální standardní služby, o, některé, o některých z nich jste se zmínila, které by měly nutně být k dispozici ve všech členských státech přeshraničně ve stejnou dobu propojené tedy také s těmi překlada, nakladatelskými službami, tak aby ty link verze byly mnohojazyčné. To je povinnost. Je to asi 20 služeb a tak, aby pro členské státy bylo, aby museli plnit tuto povinnost. Takže toto jednak bychom chtěli tedy rozšířit takže vědět, co tedy občané opravdu potřebují, tak aby k tomu měli zajištěn přístup. Na tomto musíme pracovat, rozšířit to a pracovat také s průmyslem, s jednotlivými obory, odvětvími protože potom se dějí určité věci v odvětvové legislativě, sociální dávky například. Tam pracujeme s určitými informačními systémy a systémem pro celou Evropu, takže musíme pracovat na různých úrovních, aby se nám podařilo tady toto propojit. A jedna z věcí, kterou bych chtěla doplnit, je, jak budeme pokračovat k tomu programu Digitální Evropa směrem, jak vlastně to přemostíme, to propojíme. To také souvisí s některými otázkami, které jste zazněli. Myšlenka je, abychom se podívali na ty synergie jednotlivých programů abychom vlastně vkládali ty naše programy do programu Digitální Evropa, abychom to tam skutečně zapracovali. Nikdo se nemusí starat o to, odkud to pochází, ale musí, máme tady sociální fond, tak aby to bylo zdigitalizováno. Potom máme další podpůrné programy jako Horizon 2020, to například. Takže opravdu musíme pracovat ruku v ruce a využít těch synergií. Vidíme, že v těch jednotlivých programech pro digitální Evropy máme zde umělou inteligence, kybernetickou bezpečnost, ty, ty etické hodnoty pro umělou inteligenci velmi kvalitní. Všechny tyto věci musí skutečně do sebe zapadat a musí být dobře propojené. Myslím si, že k tomu máme velmi dobrý základ. Potom jedna otázka, jak vlastně zajistíme, aby to skutečně se realizovalo i v rámci subsidiarity. Jak vlastně budeme podporovat jednotlivé úrovně a odvětví eh, státní zprávy v jednotlivých státech, aby šli tímto směrem. Myslím si, že tady musí být kombinace těch opatření, a nástrojů a činností, o kterých jsem se už zmínila, ta Digital Single Gateway, organ, potom organizovat také sdílení osvědčených postupů a konferencí o tom, například sharing reduce price, potom také, aby se vlastně lidé z praxe co nejvíce setkávali a vyměňovali si zkušenosti. Takže musíme jít nad rámec tohoto a aby to, aby to jak se eh, zapojilo se více lidí do toho. A to si myslím, že nám hodně pomůže a vy nám také můžete pomoci, pokud jde o to uvědomění si a o lepší informovanost. Děkuji. Um. Ano, děkuji. Takže přejdeme k druhému kolu otázek a první eh, řečnici je paní Tulc. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji paní ředitelce, generální ředitelce eh, Digit za to, že se dnes eh, účastní zasedání výboru GIMCO. Jako první poznámka. Akční plán EU e Government je velice důležitým krokem v digitalizaci veřejného sektoru. Ovšem e, se vzestupem e, umělé inteligence a nástrojů s tím spojených, podle mého názoru bychom měli učinit další kroky a vytvářet věrohodnější služby a měli bychom je dávat k dispozici a měli být středem veřejných služeb. Já souhlasím s tím, že spolupráce mezi institucemi EU je na nejvíc důležitá, tak aby digitalizace eh, veřejné zprávy mohla být dosažena i na té nejvyšší úrovni. A eh, také bych ráda mm, podtrhla to, že mm, úsilí eh, digitalizovat veřejný sektor by mělo být dobře koordinováno na evropské úrovni, také na národních úrovních, tak abychom se vyhnuli digitální fragmentalizaci služeb a dat. A nicméně bychom neměli zapomínat eh, na to, že kybernetické útoky se stávají stále sofistikovanější, eh, jsou zacíleny mimo jiné také na veřejnou eh, zprávu a kybernetické útoky ty se těžce detekují a je zapotřebí extenzivních rozsáhlých zdrojů, aby byly vymíceny. A proto bych měla dvě otázky Eh, nejprve komisi. Chtěla bych eh, se zeptat, jak chce se komise postarat o to, aby instituce skutečně byly ochráněny před kybernetickými útoky. A má druhá otázka, jak eh, se komise chce koncentrovat na lepší komunikaci s místními veřejnými úřady. Děkuji vám. Děkuji. A teď paní Kapi. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, jestli eh, to musím říkat eh, taky znovu, ale eh, mám radost z toho, že jste nám poskytla velmi zajímavou vizi. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo dopracovat se k digitalizaci celého jednotného trhu. Byla jsem v Estonsku a tam jsem to mohla pozorovat mm, jak hodně už pokročili, kolegyně to říkala, tam Eh, eh, si přejí jeden jediný eh, průkaz na všechno a ve Stonsku už tomu tak je. A souhlasím také s tím, co říkali předřečníci, předřečnice, ale měla bych ještě další dvě otázky. Za prvé, pro digitalizaci potřebujeme nezbytnou infrastrukturu a Tady existuje přeci jen rozdíl mezi stávající infrastrukturou ve členských státech, ehm, mezi tím tedy ale máme také rozdíly, eh, v, eh, co se týče pravomocí eh, občanů, a to říkám z vlastní zkušenosti. V rámci členských států například máme venkovské regiony, kde občané ještě tak daleko nejsou. Ještě se tak dobře v těch věcech nevyznají a to by mohlo hm, představovat jistou překážku to, že tady existují rozdíly v kompetencích ve členských státech samotných. V Estonsku to vypadá tak, že je možné objednat všechno možné, je možné si nechat dodat telefonicky třeba všechno možné, ehm, ehm, takže se občané v tom dobře vyznají, ale pak jsou tu jiné členské státy, kde to občané ještě neumí a mají s tím větší problémy. Jak postupovat v takovém případě? Eh, v oblasti digitalizace já si například Eh, myslím, že je to jako v železniční dopravě. Eh, tady máte taky rozdílné infrastruktury ve Francii, možná máme vysokorychlostní eh, spoje a v jiných zemích jsou to velice špatné železniční spoje. Jak tedy postupovat? Ono to má také hodně co dočinění s rozpočtovými prostředky, které nám jsou k dispozici a my teď pracujeme na novém víceletém finančním rámci. Pokud ty prostředky eh, skutečně nerozdělíme inteligentním způsobem, eh, eh, bez nějaké pích, nebo tak jak budeme moci ty prostředky distribuovat tak, aby rozdíly mezi jednotlivými členskými státy byly odbourávány. A to tak, aby na konci eh, byly členské státy tak daleko, že eh, budou moci dosáhnout interoperability. To je jediná cesta, jak já to vnímám, abychom se sem dostali a eh, myslím, že bychom se měli dát dohromady s odpovídajícími týmy komise, měli bychom s nimi spolupracovat a správně rozdělit prostředky, tak aby i vaše vize, váš sen byl uskutečněn. Moje otázka tedy, jak to vypadá s nejrůznějšími kompetencemi občanů a také s různými situacemi v oblasti infrastruktury podpory. Jak je možné to překonat tím, že budou dány k dispozici odpovídající finanční prostředky, tak abychom například se dostali tak daleko, že všechny tyto systémy budou kompatibilní. Děkuji, pan Ancip. Děkuji. Eh, vážená paní předsedkyně, eh, eh, rád bych srdečně poděkoval Ehm, celému DG, Digit za to, že podporuje jak digitální veřejné služby, jak ehm, všichni víme, digitální veřejné služby ehm, jsou daleko efektivnější než eh, služby, které jsou tradičnější, jak digitální eh, veřejné, digitální veřejné služby jsou daleko transparentnější, což je dobré, není, mm, ale je tu celá, eh, všechny, všechny tyto digitální služby jsou také daleko inkluzivnější než služby, které mají tradiční charakter charakter, protože eh, když jsou lépe lidé informováni, tak eh, pak se chtějí účastnit eh, rozhodovacích procesů. A jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že v praxi ve všech našich 27 členských státech máme opravdu vynikající digitální veřejné služby. Ale jak získat přeshraniční přístup k těmto vynikajícím veřejným službám? Toto je skutečný otazník. Například předpisy elektronické si vezmeme ve Švédsku, v Dánsku, Finsku, Estonsku a také v Řecku. Prakticky 100 lékaři vydávají takovéto elektronické předpisy. Ale pokud eh, Švédové budou chtít cestovat třeba do Dánska, tak eh, papír, je zapotřebí papírových předpisů. Eh, jediné dvě země kde toto vzájemné uznávání eh, elektronických předpisů je, je realitou, jsou eh, ony země jako Finsko a Estonsko. Proč? Jenom dvě z 27 nebo veřejné zakázky eh, elektronické. Velice je to vyvinuto v, například v Portugalsku nebo v některých jiných zemích. Ale proč ne v 27, ve všech 27 zemích? Myslím si, že nemůžeme tyto rozdíly nebo ty obtíže vysvětlit jenom jedním způsobem. Jsou tu různé podnikatelské zájmy, eh, právní problémy a tak dále, ale eh, přesto bych rád obrátil naši pozornost, vaši pozornost na to, mluvili jste, nebo jste například o identifikaci systému. Eh, máme IDAS v Evropské unii a bylo řečeno, že už šest zemí z 27 podepsalo eh, toto eIDAS systém, Toto eIDAS, což znamená IDOS. Eh, šest zemí tady to vzájemné uznávání digitálních identity je už určitou realitou, nějakou realitou. A dobře, Dalších šest nebo sedm zemí brzy toto podepíše. 13 z 27. A zároveň všichni eh, víme, jak jednoduché je používat eh, například pro bankovní transakce mobilní telefony, ehm, systém rozpoznávání tváří ehm, umělohmotné kartičky eh, v peněžence No to už je vlastně eh, starší, říkáme tomu eh, inteligentní eh, kartička, ale ono už to není tak inteligentní a dokonce mobilní mm, je průkazy. To už také je realita včerejška. Systémy, které se zakládaly na, na distribuování klíčů, to je daleko lepší, ale je to daleko lepší, když máme tyto identifikační systémy. Já si myslím, že pokud bychom měli udělat něco s IDOSem, tak a to není otázka ehm, platformy pro vzájemné uznávání, ale jaký, jaká digitální digitální identity tady používáme v našich členských státech. Dnes eh, Velmi často užíváme Google a Facebook, abychom získali přístup eh, k některým webovým stránkám. A není to jenom mm, tak jednoduché získat eh, přístup, ale vlastně ta naše data. Eh, také tlačíme na Facebook nebo Google. Proč to musíme dělat? Proč je to tak komplikované vytvořit eh, náš vlastní identifikační systém? Eh, nebo jednot, jednotnou eh, identifikovatelnou platformu pro eh, tyto digitální identity. Takže se vás ptám, já bych požádal, abychom úzce spolupracovali s DG Connect, tak abychom mohli více mm, pracovat na tomto přeskumu no, systému IDOS. A pak se daleko více přiblížíme evropské digitální administrativy. Děkuji vám. Děkuji panu Ancipovi. Ještě máme možnost položit dvě další otázky, tak položíme všechny, jestli dovolíte, pan Kolaja teď. Um, Děkuji. Paní předsedkyně, paní generální ředitelko, jsem opravdu rád, že jste hodně hovořila o interoperabilitě. Z mého pohledu a snad i z pohledu komise to je klíčové mít eh, funkční digitální státní zprávu. Co se týče klíčových složek interoperability, tak jak já to vidím a doufám, že se se mnou na tom komise shodne, tak to jsou otevřené technologie, otevřená data, eh, svobodný, volný Eh, otevřený software, což zajistí dlouhodobo, dlouhodobá udržitelná řešení. Eh, a já se ptám, co plánuje komise, aby podpořila inovace prostřednictvím otevřených technologií a jejich rozšíření eh, ve státní správě. Děkuji. Děkuji. A konečně paní Klun. Děkuji. Děkuji za prezentaci, která byla velmi zajímavá, hlavně v souvislosti s implementací digitalizace napříč členskými státy. To, protože my máme určité digitální předěly a, a, a bariéry a to je důležitý aspekt. Já mám specifickou otázku, souvisí to s Irskem, odkud pocházím. Je to otázka té ochrany. Měli jsme nebo máme eh, kartičku pro státní zprávu, která umožňuje příš, občanům eh, přístup eh, k elektronické státní zprávě, kdy mají jednu kartu, kde mají data zdravotní, sociální a tak dále. Ale z pohledu ochrany eh, soukromí eh, bylo rozhodnuto loni na podzim, že takovýto typ karty je nezákonný vzhledem k mm, přístupu k těmto datům, že to je, je to přitom mohou toto sdílet pouze jednotlivé složky státní zprávy. A tak by mě zajímalo, jak eh, to řešili jiné státy a jak se to překonalo. Děkuji a nyní eh, vrátím slovo eh, paní generální ředitelce. Děkuji. Za druhé kolo otázek. Takže důvěryhodné služby a jak zajišťujeme kybernetickou bezpečnost. Tady máme různé oblasti. Z mého pohledu, tam, kde já pracuji a za co zodpovídáme, kybernetická bezpečnost evropských institucí, protože máme interinstitucionální orgán, který se tomu věnuje na velmi vysoké úrovni a oni si vyměňují také mnoho informací s členskými státy, ale je to v kompetenci členských států. To znamená, máme v jednotlivých členských států státech, eh, jak si odborníky, kteří pracují eh, na této na velmi vysoké úrovni, ale my potřebujeme eh, společně pozvednout míru informovanosti a připravenosti ve všech členských zemích, ve všech těchto orgánech jednotlivých. A kybernetický zákon z loňského roku právě má zvyšovat kybernetické kapacity a elektronické kapacity eh, napříč Evropou. Musíme mm, na to pohlížet z různých eh, pohledů, ale patří to, eh, je to základ všeho, co my děláme, to znamená bezpečnost dat. A to souvisí s daty SX a hodnot tam s otázkou hodnot a tam je Evropa na, na čele, kdy my vytváříme mezinárodní globální standardy a to, myslím, děláme správně. Přijali jsme druhý soubor pokynů o datech a o etice a hodnotách pro umělou inteligenci a vlastně to vychází ze skutečných případů z praxe, co funguje, co nefunguje a je potřeba na tom pracovat dál, tak aby naše státní zprávy naplňovaly všechny, všechna kritéria v rámci těch pokynů dostupných na úrovni EU. Ale nesmíme zapomínat obavy v souvislosti s poskytováním dobrých služeb a dobrého fungování. Tím se dostávám k jedné z posledních otázek. Jak zajistit, jak jste se ptala z Irska, jak zajistit, že můžeme sloužit, poskytovat služby občanům tak, jak je potřebují a současně nezasahovat do jejich soukromí. A tam je celá řada řešení a tím bych se vrátila k estonskému řešení, kdy občané mohou e, vědět, co se s jejich daty děje, e, oni to schvalují, k, k čemu ta data mohou být použita a to je taková osvědčená praxe, kterou by si mohly členské státy vyměňovat a funguje to a mohlo by to, mohlo by to skutečně zajistit bezpečnost dat ale je to předmětem diskuse, která probíhá mezi všemi představiteli členských zemí, jak zajistit, aby to fungovalo, aby digitalizace státní zprávy fungovala, aniž by docházelo eh, k porušování GDPR a odpovídajících pravidel, čili jak zajistit základní bezpečnost a ochranu osobních dat. To je potřeba naplnit a mnoho členských států nalezlo řešení, jak se s tím vypořádat, ale myslím, že i my ze strany evropských institucí můžeme pomoci, ale na tom budeme muset ještě dál pracovat. Ještě co se týče těch ambicí. Ano, jsme ambiciozní a, a, a pozitivní k tomu, co děláme, ale myslím, že je to potřeba možná nedosáhneme té míry eh, v úspěchu, kterou jsme si stanovili, ale budeme se o to snažit. Důležité je, jaké různé akce nám mohou pomoci. Třeba velký rozdíly mezi členskými státy, když se podíváme na úroveň infrastruktury, nejenom ta řešení, ale infrastruktury. Tam se snažíme ty různé programy ze strany komise, všechny ty podpůrné programy z Evropské unie, eh, jak si použít tak, abychom to mohli celé přehlít. Například eh, eh, strukturální reforma z Evropské komise poskytuje jaksi podporu ze strany strukturálních fondů, takže členský stát třeba potřebuje pokročit a my musíme být schopni reagovat na ty jejich různé potřeby jednotlivých členských zemí, co se týče úrovně těch řešení a, a příslušného členského státu. Jedna otázka, to myslím bylo v předchozím kole, se týkala toho, aby digitální eh, řešení nebyla složitější než současná byrokracie. To samozřejmě je výzva všude. Jak zajistit, abychom nedigitalizovali dnešní byrokracii a netransformovali eh, je jenom na PDF, ale skutečně, abychom zreformovali celé procesy. To je věc, o které se hodně hovoří mezi členskými státy, mezi experty na vysoké úrovni tomu musíme věnovat eh, pozornost a ta eh, technologická řešení by tomu měla napomáhat. A ještě pan Ancip, děkuji mnohokrát za práci a inspiraci, kterou jste nám poskytoval, když jste pracoval v komisi, co se týče i IDAS. To je skutečně výborný základ, zatím tam ještě nejsme, ale Eh, chystá se přeskum ze strany DG Connect a budeme na tom přeskumu spolupracovat, abychom viděli, co členské státy potřebují v, v, v, z našeho pohledu v rámci státní zprávy a co je třeba zabudovat do toho přeskumu, ale také ta e IDAS v jiných oblastech, ve specifických odvětvích potřebují určité Mm, eh, kariéry a podobně, například sociální dávky, to, to je specifická potřeba, nebo zdravotnictví, specifická potřeba. Jak budovat na tom, co už máme a jak to zlepšovat, pro to, abychom dosáhli odpovídající úrovně řešení. Potom je celá oblast kariérní, výměny informací bezpečným způsobem, čili využívat to, co máme a zlepšovat to. Otevřený software. Všechno, co děláme v našich aktivitách, je otevřené. Defaultně to je otevřený software, taky máme v rámci komise strategii o otevřeném softwaru, budujeme napříč Evropou eh, komunitu, kterou moderujeme, usnadňujeme výměny a také máme bezpečnostní aktivity spolu s parlamentem o bug bounties v otevřeném softwaru. To je metodika, na které pracujeme spolu s parlamentem a spolu se příslušnými komunitami. Čili ano, to je eh, nám velmi blízké. A mně se zdá, že jsem asi už zodpověděla všechny otázky. Vynechala jsem některou vzdělávání. Vzdělávání, ano, to je důležité. To je složité, je to taky v kompetenci členských států do velké míry, ale jak mi jedna členská země, moje členská země Švédsko, poslali všechny úředníky eh, na školení pro eh, analytiky dat, a oni, když se vrátili, tak, to, tak dělají věci jinak. A to je důležité. Prostě musíme školit státní úředníky a občany v užívání digitálních řešení. A velká část, která se týká digitálních dovedností v programu Digitální Evropy, to už existuje, a z naší strany také děláme takzvanou Akademii interoperability, První se konala v prosinci spolu s Univerzitou z Lovaně, kde eh, praktici, studenti, experti, akademici a státní úředníci eh, jak si dohromady rozvíjeli své dovednosti a potřeby svých dovedností a tak dále. Čili to je celá teda věcí, které můžeme dělat a já eh, vítám všechny vaše nápady a iniciativy a doufám, eh, že společně budeme pracovat na vašich dalších návrzích. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Gestad. A tím, myslím, můžeme uzavřít tento bod na programu. Děkuji vám, že jste přišla s námi pohovořit a další bod, jenom abych připomněla, 16 hodin v tomto sále budeme mít workshop o elektronickém obchodování, to další digitální oblast. Nevím, jestli někdo má něco do různého. Takže ještě bych řekla, že příští schůze bude 18. března v 9 hodin, kdy se sejdeme příště v rámci výboru. Děkuji vám.